kvality a bezpečnosti potravin. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Almonio. To znamená, tím je ukončena rozprava k této ústní otázce a podle pořadu jednání je na řadě prohlášení komise ohledně evropské e, akce e, vůči obětem terorismu. Prosím, máme tady pana komisaře Baro. Dobrý den, pane komisaři, a já vám okamžitě dávám slovo na pět minut. Já chci k těmto slovům přiřadit i svého přítele Joachima Almuniu oběti terorismu jsou oběti vůči útokům, eh, které jsou činěny eh, vůči našim společnostem, vůči demokracii. Tyto oběti eh, jsou zosobněním té lidské tragédie, kterou terorismus představuje. My máme vůči těmto obětem úlohu být solidární, uznat jejich oběť a podpořit je. Role komise v této věci je dvojího druhu. Nejprve zajistit určitou osvětu mezi občany, uvědomit je o polestech, které prožívají oběti terorismu a zároveň také zvýšit zastoupení jejich zájmů na evropské úrovni. Za druhé, Jde o to pracovat tak a tím směrem, aby tady nebyly další oběti, aby e, tento terorismus skončil, aby mu byla učiněna přítrž. Jde tedy o prevenci terorismu. Od roku 2004 komise finančně podporuje e, určité projekty. Jejich cílem je poskytnout obětem a jejich rodinám e, pomoc a sociální podporu a psychologickou podporu, kterou potřebují tyto oběti. Tyto projekty jsou v souladu s cílem, který jsme si stanovili, zvýšit solidaritu eh, evropských občanů a zvýšit solidaritu vůči obětem terorismu. Na rok 2008 je to rozpočet ve výši 2 milionů 200 tisíc eur, které byly věnovány na toto úsilí. Kromě těchto aktivit komise vytvořila od roku 2008 síť, evropskou síť eh, spolků a združení obětí terorismu a cílem této sítě je ještě více podporovat nadnárodní spolupráci eh, mezi oběťmi a jejich združeními eh, a také zvýšit obhajobu a obranu oběti na evropské úrovni a 200 milionů eur bylo věnováno této síti pro její e, aktivity. Nejprve se hodnotí výše pomoci a e, podpora a e, rovněž se také zveřejňují nejlepší možné postupy v této věci. Aktivity, které identifikovala síť, představují velice důležitý zdroj dalších poznatků pro komisi. V kontextu, ve kterém vlastně ochrana občana musí zůstat v centru našich politik, si komise přeje zintenzivnit aktivity v oblasti ochrany obětí chce podpořit ta opatření, jejichž cílem je podporovat eh, poskytování svědeckých výpovědí ze strany obětí terorismu a poskytovat eh, svědectví o prožitém utrpení eh, dalším. Je třeba veřejnost více informovat o těchto věcech. Nesmíme zapomínat na to, že terorismus je často vyústěním Eh, určité radikalizace a indoktrinace. Tyto aktivity eh, měly hlavně mít za cíl eh, vyslat poselství míru a komise také uvažuje o vypracování charty práv obětí terorismu. Asi tolik tedy mohu v tuto chvíli říci a ještě chci připojit, že osobně sdílím Eh, všechno opovržení, které vyvolávají tyto teroristické činy a sdílím solidaritu vůči těmto obětem terorismu. Takže asi tolik, paní předsedkyně. Teď jsem připraven vyslechnout příspěvky jednotlivých poslankyň a poslanců a zodpovím na jejich případné otázky v rámci svých možností. Děkuji vám, pane komisaři. A na řadě je hned paní Teresa Remenes Beseril Bardo na dvě minuty. Dobrý večer. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, chtěla bych říci, že většina vlád a občanů se shodují Eh, nebo se všímají pouze obětí velkých atentátů, jako byly atentáty v Madridu, v New Yorku nebo v Londýně. Když potom vyprchá ta vlna emocí, tak se vlastně zapomíná na teroristické hrozby a na práva obětí. I když v současnosti je zcela jasné, že Evropská unie se angažuje v boji eh, s terorismem a pan Barot eh, říkal, odrazilo se to i v nedávno schváleném stokholmském programu, kde je vlastně zmínka o důstojnosti obětí a o potřebě hájit jejich práva. Přes tyto pokroky boj s terorismem vždy vycházel z důvěry a spolupráce mezi jednotlivými státy. S přihlednutím k možnostem, jaké otevírá Lisabonská smlouva, si kladu otázku, zda by nebylo vhodné, aby Evropská unie podporovala harmonizaci právních předpisů členských států, pokud jde o práva obětí teroristických činů. Schválení Evropské charty eh, práv obětí terorismu by bylo určitě velkým krokem a pomohlo by to těm, který, kteří s terorismem bojují a eh, byla by to velká rána pro ty, kteří terorismus hájí, protože právě eh, oběti eh, vlastně jsou tím největším neúspěchem terorismu a právě jejich důstojnost a hrdost obětí je největším vítězstvím demokracie. Nezapomínejme, že nevinní mají vůči terorismu jedinou zbraň a to je jejich eh, slovo a uznání společnosti. A proto bychom, dámy a pánové, neměli zapomínat, že nikdo není chráněn. Každý z nás se může stát obětí teroristických činů. A proto se ptám, zda by komise souhlasila s tím, aby se přijala Evropská charta, která by uznala obhajobu eh, práv obětí teroristických činů. A pokud ano, jaká opatření by nová komise přijala na podporu této charty. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. vám. A nyní je pan López Aquilar. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Děkujeme za to, že konečně po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost konečně se začnou hájit práva a jsme rádi, že Evropský parlament teď bude mít velice důležitou úlohu. Byl ratifikován stokholmský program, který vlastně v tom víceletém programování na období 2009 až 2014 obsahuje výslovnou a potřebnou zmínku o důstojnosti období, um, obětí teroristických činů. Připomínám, že tento, tato hrozivá trestná činnost způsobuje velké utrpení, ale musíme také mluvit o ochraně těchto obětí. Myslím si, že je uh, Eh, třeba říci, eh, a poukázám to právě v souvislosti s tím, že se blíží španělské předsednictví a je jasné, že španělská vláda a španělská společnost jsou velice odhodlány bojovat proti všem podobám terorismu. A já si tedy myslím, že to nadcházející španělské předsednictví by bylo vhodnou příležitostí pro to, aby tato harmonizace eh, se stala součástí rámcového programu pro ochranu obětí terorismu. Mělo by se to, myslím, odrazit i v akčním pracovním plánu španělského předsednictví a doufám, že by na to potom navázali i následná eh, belgická a maďarské předsednictví, pokud jde o práci na právních předpisech a na naplňování cílu stokholmského programu. Myslím si, že právě teď je tedy na čase, aby ta, ta tento parlament potvrdil svůj rozhodný přístup, pokud jde o obhajobu práv obětí, tak, aby skutečně se těmto obětem dostávalo zadosti učinění. Měli bychom se přihlásit k závazku, že ve stokholmském programu, v legislativním programu a v programu španělského předsednictví se eh, otázka obhajoby práv obětí eh, stane nedělnou součástí. Děkuji. Děkuji a nyní eh, paní Bilbao Baradika. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Zdá se, že tato iniciativa je v duchu pozměňovacího návrhu Výboru pro ženská práva ehm, ke stokholmskému programu. Oběti terorismu to rozhodně potřebují a je to po nás žádají. Ehm, bylo tady řečeno mnoho o důstojnosti a utrpení obětí a já jsem se toho také mnohé dozvěděla, když jsem pracovala s těmito oběťmi v posledních letech a chci, aby skutečně na evropské úrovni existoval jednotný standard, pokud jde o přístup k obětem. Eh, máme eh, vlastně takové čtyři požadavky. Uznat jejich eh, utrpení, pomoci jim a uznat, že to jsou oběti, které umírají, jsou zraněny, ale také se to týká jejich příbuzných a ohrožování svobody nás všech. Za druhé, je třeba napravovat způsobenou škodu hmotnými opatřeními, je třeba podporovat vzpomínání vzpomínku na tyto oběti a zajistit jim spravedlnost. Za třetí, je třeba humanizovat diskusy o obětech. To jsou eh, lidé, lidé, kteří trpí, které je třeba chránit, které je třeba hájit, je třeba jim pomáhat. Musíme eh, se eh, vlastně poučit z minulých zkušeností. A za čtvrté, musíme skutečně být Eh, musíme říci, že teroristický boj nesmí být předmětem nějakých eh, předvolebních eh, čachrů, protože terorismus vlastně napáchal mnoho škod v Evropě, ale objevují se i některé jaksi politické strany, které se eh, hájí k teroristickým činům, hájí se vlastně k zabíjení, k fanatickým skutkům, k popírání základních hodnot lidstva. To je původ násilí. Eh, původem násilí rozhodně nemůže být výměna demokratických myšlenek a je třeba, abychom pomohli skutečně všem obětem terorismu. Děkuji. Merci, madame, je vous en remercie. Děkuji vám moc krát a nyní dávám slovo panu Diaz de Mera. Já, señora presidenta. Děkuji, paní předsedající. Stockholmský program obsahuje následnou zmínku, e, pokud jde o oběti terorismu. Říká se tam, že oběti terorismu potřebují zvláštní pozornost, podporu a uznání společnosti. Unie podle mého názoru musí tuto podporu poskytnout a musí zajistit, že veškerá společnost toto uzná. Je třeba, aby skutečně to byl takový etický eh, i vzor pro naši společnost. Obhajba práv obětí musí být součástí prioritních politik Evropské unie. Je třeba eh, posílit finanční prostředky, které jsou určeny obětem terorismu tak, jak jsme to navrhli v Evropské lidové straně v pozměňovacím návrhu k rozpočtu na rok 2010. Byly navýšeny podpory o 1 milion eur, měly by ehm, z toho být financovány projekty, které jsou právě určeny na pomoc obětem eh, terorismu a jejich rodinám. Mělo by to jít i na psychologickou eh, pomoc, na vznik vlastně sítí středisek psychologické pomoci, ale i na informování veřejnosti o důsledcích terorismu. Část prostředků by měla být věnována na zlepšení eh, právního eh, poradenství a přístupu k právnímu poradenství. Pokud jde o prostředky na prevenci teroristických činů, v příštím roce by měl 21 milionů 400 tisíc eur. Byla tady zmíněna myšlenka, že oběti by měly být v Unii eh, více vidět a to by rozhodně tento parlament měl podpořit. Zároveň ale musí vzniknout potřebné právní nástroje, jako například písemné prohlášení a následně usnesení. Eh, mělo by to vést k mm, vlastně politické deklaraci všech institucí, pokud jde o boj s terorismem a o eh, ochranu obětí mezi evropskými občany. Eh, oběti v nás vyvolávají pocity solidarity, soucitu. Eh, je třeba jim zajistit eh, ale i pomoc, spravedlnost a vlastně vzpomínku na ty lidi, kteří tolik utrpěli. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji. A teď byl, je na řadě pan Atondo Ramon Choregi. Děkuji vám. Pane Barote, není to náhodou, že tady hovoří celá řada španělských poslanců. V Baskicku totiž kromě teroristických útoků eh, trpíme i tím, že oběti, eh, obětem se vlastně dostávalo jenom mlčení, neuznání. A proto tam vlastně vzniklo hnutí na eh, podporu požadavků obětí a ochranu obětí teroristických činů. Eh, a já bych eh, vlastně chtěl říci, že my všichni tady jsme pro nějakou eh, chartu či zblížení takovéto politiky. A já bych tady chtěl zmínit několik velice zásadních aspektů. Za prvé, tato politika vyžaduje veřejnou pomoc, uznání a sociální podporu obětí. Za druhé, rychle rychlá a efektivní kompenzace škod. Za třetí, rovné zacházení se všemi oběťmi. Za čtvrté, politický konsenzus a společenský konsenzus, pokud jde o opatření, eh, která jsou určena obětem terorismu. Za páté, politika delegitimizace je třeba skutečně tak poukazovat na násilné skutky. Za šesté, příkladné potrestání vyníků eh, je třeba zajistit rychlý a efektivní přístup obětí ke spravedlnosti. Za sedmé, vzdělávání, eh, které půjde proti násilí. Za osmé, je třeba aby, se, aby oběti nemuseli opakovaně vypovídat eh, o těch útocích. Za deváté eh, taková politika, která umožní nezapomenout na oběti a za desáté politika společenského usmíření, tak abychom zahojili rány, které terorismus způsobuje. To je takových deset bodů, které by měly být součástí této společné politiky ochrany obětí. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. A teď je na řadě Postup eh, Catch the Eye. Mám tady tři žádosti o slovo. První je na řadě pan Papa Niklau. Děkuji. Útoky v Madridu, Londýně a to, co nedávno proběhlo v Řecku, ukazují na rozsah problému teroristických útoků a terorismu obecně. Je to útok vůči našim svobodám. E, nejde pouze o přímé oběti a jejich rodiny, ale je to útok vůči celým společnostem. A my teď hovoříme o obětech terorismu. To už je první eh, velmi pozitivní krok, ale musíme toho učinit mnohem víc. Pomoci obětem a jejich rodinám není jenom otázkou poskytnutí pomoci těmto konkrétním lidem, ale je třeba vyslat jasné sdělení, jasný signál, že my eh, neklesneme na kolena před těmito eh, postupy, které jsou E, políčkem našim e, demokraciím, našim společnostem a znemožňují lidem, aby vedli pokojný každodenní život. Nezapomínejme, že v demokratické Evropě násilí nikdy nikam nepovede. Děkuji. Já děkuji vám a na řadě je pan Alamon. Grazie Presidente, vorrei esprimere il mio sostegno. Děkuji paní předsedkyně, já bych chtěla vyjádřit podporu pro eh, návrh Terezy, eh, tedy návrh eh, Evropské charty pro práva obětí terorismu. Přitom je důležité zdůraznit, že toto je veliká šance pro Evropu, abychom skutečně jednohlasně odsoudili terorismus. Je nutné vždy mít na paměti to, že v minulosti jsme nic takového neměli a proto v roce 2005 ztroskotal barcelonský proces šéfů států a vlád. Ti se nedohodli a dnes máme opět mimořádnou šanci na to, aby dialog s druhou stranou Středomoří byl na novém základě. Měli bychom vyjít z nového základu koncepce, který je základem naší společnosti pro ochranu života. Paní Doc. Uh, Děkuji, paní eh, předsedající pane komisaři barrot eh, Chci říct, že jsem vděčná za vaši podporu obětem terorismu. Je to správné, je to vhodné a já eh, samozřejmě uznávám podporu Evropské unie obětem v severním Irsku prostřednictvím mírových programů, které tam byly zavedeny. Komise by měla vědět, že severní Irsko Eh, je stále ještě pod hrozbou Disidentské republiky a jejich organizací. Je to kritické a eh, Mezinárodní monitorovací komise ho také označila za velmi vážný. Eh, v, nedávných, v nedávných brutálních útocích zemřeli dva vojáci, kteří měli odejít do Afganistánu a jeden policista. A komise identifikuje klíčové e, cíle pro to, aby mobilizovala veřejnost. Je to tak dobře, nicméně e, já si myslím, že přechod k e, tomu širšímu programu a jeho cílům se zdá se ztrácí. Velice vítáme chartu na podporu obětí a myslím si, že toto bude velmi dobré rozlišení mezi obětmi a těmi, kteří činí násilí. Děkuji, paní Kedenbach je další na, řeče, na řadě. Děkuji, jako Rakušanka eh, naštěstí nejsem oběťmi terorismu, ale chtěla bych se připojit k tomu, co říkal kolega Aldondo. Samozřejmě, že na jedné straně potřebujeme chartu na podporu obětí terorismu. Zároveň však ale také potřebujeme popis eh, podmínek, aby bylo možné tyto podmínky zrušit. Je nutné se věnovat eh, vzdělání a také eh, zlepšení povědomí. Já se domnívám, že v mnoha oblastech zde hovoříme velmi často o tolerantnosti, ale toleranci nesmíme ukázat nikdy vůči násilí. Děkuji vám. Po těch těchto velmi emocionálních příspěvcích, protože jste, myslím, hovořili všichni také jménem těch, kteří dnes již hovořit nemohou. Dávám slovo panu komisaři. Ano, paní předsedající, máte pravdu, že zdůrazňujete to, že tato debata je plná emocí. Myslíme na všechny oběti právě v tomto okamžiku, na oběti, které padly eh, terorismu zlému, slepému a nespravedlivému. Jak řekl předseda López Aquilar, je to strašný typ eh, zločinnosti. A já bych k tomu chtěl říci to, že stokholmský program zdůraznil, a vyzvedl eh, otázku osudu obětí. My jsme skutečně šli eh, cestou evropské politiky, eh, která se mnohem více věnuje obětem zločinnosti a terorismu. Paní Tereze Bescharil bych chtěl říci, že skutečně jdeme cestou k chartě práv obětí terorismu, tak jak si to přála. Tato charta musí být celá jednoznačná a e, zde reaguji na vaše bolestné e, zkušenosti, které jste udělala osobně. Analyzovali jsme v roce minulosti všechny mezery, které existují v ochraně obětí terorismu v jednotlivých členských státech. A máte pravdu, je nezbytné dojít k harmonizaci našich legislativ ohledně ochrany obětí terorismu. Je nezbytné, aby Evropa zareagovala jednotným způsobem boji proti terorismu. Na základě těchto studií se pak budeme věnovat snaze o harmonizaci, o zblížení jednotlivých opatření, tak, aby se situace obětí terorismu zlepšila. Půjde tedy o vytvoření evropské akce. A je zcela jasné, že tento problém ochrany obětí budeme propracovávat tak, aby drama a utrpení obětí bylo vyřčeno celá jasně. Dále také očkodnění a to, co nejrychlejší. Vy jste oprávněně zdůraznila, že je nezbytné eh, toto očkodnění zajistit velmi rychle. Dále jste také hovořila o eh, tom, že není možné tolerovat eh, projevy, které by mohly vést k tomu, že by abychom chápali eh, vraždění a eh, zraňování obětí eh, jako projev, který je možné tolerovat. To by bylo negací všech projevů evropských hodnot. Chtěl bych poblahopřát tomuto Evropskému parlamentu, že přispěl tak velkou částkou do programu práv obětí obětí terorismu. To je to, co jsem vám chtěl ještě jednou zdůraznit. A jsem také velmi rád, že je zde vedle mne eh, komisařa Amunia. My komisi povedeme k tomu, aby se zavázala pro uskutečnění stokholmského programu a pro eh, přijetí skutečně vzorových eh, zákonů na ochranu obětí terorismu. Tolik z mé strany dány jako reakce na vaše příspěvky, které já i eh, komisaře Almunia eh, chápeme s silným pohnutím. Děkuji, pane komisaři, a nyní navrhuji, abychom vyjádřili eh, krátký okamžik ticha jako uznání úcty obětem terorismu. Euh, Děkuji za všechny příspěvky a podle pořadu jednání máme před sebou ještě jednu rozpravu, trochu techničtější o otázkách subsidiarity a na počátek této diskuze chci dát